oblasti a proto tedy nejsem spokojen s rozpočtem, který komise navrhla pro Fond soudržnosti, ale doufám, že ten text zprávy je nejlepší možný, nejlepším možným řešením za stávající eh, situace a proto vyzývám všechny, aby hlasovali proti pozměňovacím návrhům. Když jsem byl zpravodaj, tak jsem do toho vnesl mnoho aspektů životního prostředí. Svoje přesvědčení jsem od té doby nezměnil. Eh, my si musíme uvědomit, že se musíme eh, soustředit na eh, efektivitu našich opatření. To se týká mimo jiné i, do, i investic do plynu na Uh, úkor tedy jiných fosilních paliv. My tedy se chceme vyhnout tomu, aby členské státy postupovaly takovým způsobem. Zároveň tady podporujeme uh, plynonárenskou infrastrukturu. Děkuji. Děkuji, děkuji laskavě a nyní tedy uh, pan Rafael Fit E Děkuji, pane předsedo. já chci poděkovat eh, zpravodajovi a všem kolegům, kteří velice pozitivně přispěli ve výboru eh, k tomuto tak zásadnímu návrhu. A jenom dovolte pár úvah velice rychle. První. Já souhlasím s negativním úsudkem, který jsme slyšeli téměř od všech kolegů, pokud jde o ty škrty. Určitě to je velká škoda Eh, velké škody to napáchá do budoucna. A také i eh, tři otázky zásadní, k tím se vyjádřím. První, ta je spojená s tématem rychlosti eh, naší akceschopnosti. Takže cílem je v podstatě začít uvolňovat prostředky od roku 2021 a dále tento nařízení by mělo překonat skluzy, které charakterizovaly tolik v minulosti právě Eh, výdaje, především vyhnout se tomu, aby ty skluzy, průtahy neměly negativní dopad na eh, schopnost eh, administrativy různých regionů mm, a je třeba proto zavést větší flexibilitu, aby tyto zdroje bylo možné lépe mm, používat na národní úrovni. Děkuji. Děkuji bardzo. Velmi děkuji. A nyní jménem ALDE paní Iskra Michajlova. Děkuji, paní, pane předsedo. Vážená paní komisařko, milí kolegové, především mi dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji a také všem kolegům z výboru REGI za velmi kvalitně sepsanou zprávu. Pokud jde o návrh nařízení o fondu EFRR a fondu soudržnosti, vycházeli jsme z návrhu Evropské komise který jednoznačně volá po větší pružnosti, efektivitě, zjednodušení v Evropském fondu pro regionální, fond, regionální rozvoj a v Evropském fondu soudržnosti. A je důležité, abychom toto eh, poselství komise zachovali i v naší zprávě. Ráda bych zdůraznila několik pozitivních prvků, které v, ty zpráv, které v té zprávě jsou, především vyšší příspěvek evropských fondů k naplňování cílů eh, boji proti klimatickým změnám. Eh, pokud jde o rozvoj měst, tak návrh výboru Regi byl 10 My jsme se snažili posílit městskou dimenzi politiky soudržnosti a Snažili jsme se tedy dosáhnout cílů, které v této oblasti máme. V této souvislosti je několik prvků v politice soudržnosti, které eh, tedy mají dopad i na další politiky Evropské unie. My jsme zastánci tematické koncentrace eh, eh, v souvislosti s HDP a adaptabilitou regionu. Naše pozice je taková, že se snažíme tedy o nízkouhlíkovou Evropu a Ráda bych v této souvislosti také zdůraznila, že potřebujeme vyvážený přístup, že tedy musíme mít cíle, které budou proveditelné a e, musíme dbát na kritéria pro e, vyloučení. Děkuji a nyní tedy pan poslanec Davor Škrlec, který promluví za uh, GUE, nebo za zelené. Vážený, vážená paní komisařko, vážený pane zpravodaji, pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou pro členské státy velmi důležité, protože díky nim budou schopni dosáhnout pokroku v těch regionů, regionech, které poněkud zaostávají budou díky tomu schopni se, schopni se přiblížit rozvinutým regionům. My tedy potřebujeme tyto prostředky na to, abychom investovali do našich společných hodnot. Ale musím říci, že jako stínový zpravodaj jsem poněkud zklamán výsledkem naší práce, protože jsme nedosáhli ambice, eh, které, kterou navrhla nebo eh, předložila Evropská komise. Eh, myslím si, že celá řada finančních prostředků nebude investována správně, protože bude investována do fosilních paliv, do plynárenské infrastruktury. To všechno jsou věci, které nepřispějí k provádění politik, na které jsme se jako politiky, na které jsme se jako Evropský parlament shodli, ať už je to oběhové hospodářství a tak dále. Já si myslím, že na základě tohoto návrhu členské státy nebudou mít možnost efektivně využívat prostředky z evropských eh, fondů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A teď eh, za NGL má slovo Martina Michels. Paní komisařko, kolegyně, kolegové. Ano, Fond pro regionální rozvoj je a zůstává velice rozumným nástrojem pro rozvoj zejména venkovského prostora a v této souvislosti je velice významný pro sociální vyváženost a je nenahraditelný pro vyváženost regionu. Teď tady došlo k soustředění se na zelenější Evropu, i to vítáme. Ale přitom se nejedná o dekorativní kosmetiku, nýbrž o zcela zásadní sociálně ekologickou transformaci. Chceme zabezpečit především jednu věc, sociálně ekologickou změnu myšlení, eh, nemůžeme dosáhnout zadarmo. Konkrétně žádáme ve všech regionech minimální podíl 40% prostředků eh, fondu na sociálně ekonomickou eh, transformaci. Just Transition se to jmenuje. Zároveň odmítáme, aby ve ctižádostivém katalogu sociálně ekologické transformace byly dány investici do výstavby letiš nebo dokonce eh, elektrárna na fosilní paliva. Zále je důležité, aby integrační projekty na místě byly nezávislé na uznávání či statutu Eh, uznání statutu uprchlíka. Sociálně ekonomickou transformaci je třeba aktivně vytvářet a přitom jako, u toho jako levice zůstáváme, na tom trváme. Děkuji mnohokrát a teď ve jménu EFDD má slovo paní Rosa D'Amato. Eh, ano, jste eh, Um, um, zde jde o souhlasení v prvním čtení tohoto nařízení pro Fond soudržnosti a rozvojový fond. A zde je třeba to skritizovat ze dvou pohledů. Za prvé eh, to spolufinancování ze strany členského státu kvůli paktu stability a za druhé financování eh, fosilních paliv eh, zdrojů. Jak i eh, to potom budeme prezentovat našim občanům, když řekneme, že v podstatě opět, opět zde velké částky se mm, zadržují těm lokálním a regionálním orgánům a jak řekneme i v podstatě, když stávkují děti kvůli změnám klimatu a my tady dáváme různé výjimky, tak aby bylo možné čerpat v podstatě jedinou politiku, která skutečně by měla distribuovat bohatství v EU právě na fosilní paliva? Je to přece důležité pro budoucna. Já apeluju na všechny kolegy, aby podpořili pozměňovací návrhy, které se týkají paktu stability a životního prostředí. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát a za ENF má slovo pan Olaf Stuger, prosím. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Regionální rozvoj je incestní varianta rozvojové pomoci. Tady se prostě šíbuje eh, z penězi daňových poplatníků uvnitř Evropy bez jakýchkoliv výsledků. Jako u rozvojové pomoci. Není to ani tak, že by peníze šly od bohatých směrem k chudým. Ne, ne. Peníze jdou od střední třídy k superbohatým ve východní Evropě a ti mají armádu poradců, advokátů a ti eh, eh, čerpají prostředky a bleskově rychle je vyprazňují fondy. Eh, daňový poplatník je ten blbec a kdy se konečně s tím přestane? <laughs> Děkuji mnohokrát. Pane Stogere, akceptujete modrou kartu, prosím? Ano? Takže prosím. Mikrofon. Já jsem velice mm, pozorně naslouchal panu Stogerovi, když hovořil o incestní variantě. No tak jsem naprosto tedy e, překvapen, zaražen. Nikdy jsme ho neviděli na výboru Regi, když jsme diskutovali o e, různých tématech. A když se jednalo o největší investice, tak to šlo vždycky k těm chučím. Jak můžete říkat to, co jste řekl? Vy jste naprosto e, ztratil přehled. Děkuji vám. No, to je jasná otázka, já vám na ní dám jasnou odpověď. V regionálním výboru se vylévají peníze daňových poplatníků přes východní Evropu. A kde jsem byl já tenkrát? Byl jsem v Rumunsku a v Bulharsku, abych se o tom přesvědčil na vlastní oči. A kam ty peníze jdou? Jdou k bohatým, kteří si tam staví velkolepé stavby, zámky, aby tam jezdili turisti. Eh, a když tam mají peníze holandských daňových poplatníků, no tak to jsem proti tomu.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 disputovalo mnoho prostředků, nicméně chudoba se ještě zhoršila, bylo ještě více nezaměstnaných a tak dále. A důvod je ten, že peníze slouží k tomu, že posilují monopoly a neinvestuje se do infrastruktury, eh, která by bránila dopadům zemětřesení, povodí, po, povodní a tak dále. To znamená, že to je to, co potřebujeme. Protože e, to je ta makroekonomická podmíněnost. Peníze putují do kapes bohatých. Potřebujeme hospodářské reformy, tak aby se peníze investovaly skutečně do potřeb e, těch e, chudých. Děkuji a nyní má slovo Lambert van Nistelrooy. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, my v Nizozemsku dáváme velký význam městům. Mají prioritu. Nyní je tu dalších 2,4 miliard na posílení role vesnic, venkovských oblastí. V současnosti je to tak, že eh, miliony lidí se stěhují z vesnic do měst a mnoho mladých lidí, kteří získají dobré vzdělání, se na venkov nikdy nevrátí. Jaké to má dopady? My jsme v říjnu přijali usnesení, ve kterém jsme volali potom, aby se tomu věnovalo příští předsednictví. Abychom tedy ve venkovských oblastech vytvořili lepší infrastrukturu, inteligentní infrastrukturu, Eh, fondy soudržnosti, eh, fond pro regionální rozvoj eh, tomu má na pomoci, což zní skvěle, ale pokud se podíváme na ten konkrétní výsledek, tak mám pocit, že došlo spíše k určitému rozředění. Vědění nebo vědomosti představují moc a musíme je dobře využít. Ehm, my se musíme snažit o, o co možná nejlepší využití těchto prostředků v celé Evropě protože právě to je taková startovací dráha pro nové hospodářství, kterého chceme eh, dosáhnout po roce 2021. Je to můj poslední projev, eh, co by nizozemského evropského poslance a já bych byl velmi rád, kdybychom tedy eh, vyrovnali šance v obou částech Evropy. Velmi děkuji. Pravděpodobně polovina z nás hovoří naposledy. Děkuji a nyní má slovo paní Liliana Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Jsme sice již v předvolební kampani, ale není možné, abychom nepomohli Portugalsku, Řecku díky politice soudržnosti. Přece to je naše morální povinnost. V této zprávě jsme dbali na to, aby politika soudržnosti dále snižovala rozdíly, abychom měli Evropu více sociální a více blízkou občanům, respektive regionům. Také jsme věnovali obzvláštní pozornost demografii, především strukturálním problémům, Například máme zde ty ultraperiferní regiony. Je to více než spravedlivé tam zahrnovat i garance pro tyto regiony, aby mohly také čerpat z Fondu soudržnosti, z Fondu rozvoje regionu, aby, eh, abychom chránili životní prostředí třeba v oblasti odpadového hospodářství a mm, je třeba finan- pomoci financování infrastruktury, třeba letiště. Já, paní komisařko, jsem trochu zneklidněná, když vidím, jaké mu dochází tematické koncentraci v jednotlivých státech. Děkuji, paní Tomašič, prosím. Děkuji. Regionální rozvoj určitě je oblast, kde Evropská unie nabízí velkou přidanou hodnotu, když spojuje své zdroje a dává je na dobré projekty a snaží se překonávat administrativní bariéry na všech úrovních. Pro země jako Chorvatsko, ze země, odkud já jsem, tak zde eh, soudržnost je velice eh, ceným eh, nástrojem, jak dohnat rozvinuté, rozvinutější státy a mm, zde my chceme, mm, bez toho bychom nemohli budovat lepší budoucnost. Jako členka výboru Regi a jako poslankyně za Chorvatsko, tak já jsem podpořila nový přístup a jeho cíle. Eh, je orientován na budoucnost eh, a mm, hledá zelená řešení. Musím zúraznit ještě jednou, že je důležité i pokračovat na tom, že budeme eliminovat eh, zbytečnou administrativní zátěž na všech úrovních. Musíme především dělat osvětu u lokálních orgánů, u státní veřejné zprávy a mm, aby ty prostředky se dostaly tam, kam je třeba. Děkuji paní poslankyně. A nyní pan Omarže. Děkuji, pane předsedo. Pro celou řadu eh, regionů Evropy je tento fond zdrojem financí v oceánu škrtů a méně rozvinutých oblastech tvoří zcela zásadní možnost pro investice. Zejména pro ty nejvíce vzdálené oblasti postoj našeho parlamentu bylo, odmítnou to, co navrhla Evropská komise. A pro Majot znovu obnovujeme toto právo ve srovnání s minulým programovým období pro mm, ekofinancování. Zatímco komise navrhuje to dát na 70%, my navrhujeme aby to bylo 85 Domnívám se, že po schválení eh, strategie Evropské komise ne, pro nejvíce vzdálené oblasti není možné, aby komise se nepřipojila k našemu postoji, abychom podpořili nejvíce vzdálené regiony. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a teď pan eh, poslanec Bogovič. Fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti jsou zcela zásadní nástroje pro to, aby se skončilo s nerovnováhou vývoje rozvoje v Evropě. To udržuje Evropu jen pohromadě a proto souhlasujím eh, když se, s tím, když se říká, že nemůžeme povolit, aby okolnosti se zhoršily v obou případech. Jsem pro vytváření inovativních pracovních příležitostí, zelených pracovních příležitostí. Jsem pro energetickou um, efektivitu a proto se mi zdá dobré, aby 5% bylo věnováno venkovským oblastem a aby velká část těchto fondů uh, šla do inteligentních um, projektu. Eh, musíme si uvědomit, že lidé se stěhují do měst a musíme skoncovat s tímto problémem. Musíme vytvářet pracovní příležitosti i ve venkovských oblastech. Musíme vytvářet příslušnou dopravu, která budou propojovat venkovské oblasti s městskými zónami. Je třeba decentralizovat zaměstnanost, aby nebyly nabídky zaměstnání pouze ve městech, zejména pro mladé lidi. Nelze také zapomínat na zdraví eh, prostřednictvím internetu. Toto všechno jsou zcela zásadní oblasti, které patří do těchto projektů, jako jsou inteligentní vesnice, digitalizace a proto já podpořím tento návrh. Děkuji vám mnohokrát a teď za SAD, paní Jufrida. Evropský fond regionální rozvoje a fond soudržnosti to jsou hlavní nástroje investic do zaměstnanosti, infrastruktury a ekonomického růstu a podpory regionů. V těchto letech my jsme pracovali právě na zájmech těchto regionů, například Sicílie, moje teritorium, kde bez strukturálních fondů bychom neměli žádnou budoucnost a je třeba eh, eh, bojovat proti překážkám, které brání čerpání, jako například i byrokracie a také i pokud jde o úrovně spolufinancování, které v podstatě znamenají skluzy v těch projektech, protože zde máme makroekonomickou kondicionalitu, což často jde v rozporu s teritoriálními zájmy. Je třeba, aby zde byly podmínky takové, aby všichni mohli čerpat, který potřebují eh, tyto fondy a především doufejme, že Eh, to tak bude, protože zatím pořád ještě je to daleko situaci, kdy skutečně bychom mohli eh, všem dát rovné podmínky i těm ostrovům. Proto je třeba podpořit eh, a kapacity, administrativní kapacity, a které budou poskytovat služby občanům, což je nezbytný předpoklad. Pouze tak propojíme evropské občany s Unii. Děkuji. Pan Daniel Buda, prosím. Děkuji. Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský fond soudržnosti mají jeden zásadní cíl posilování solidarity a snižování rozdílů mezi regiony. Ale zároveň bychom měli spolu hovořit naprosto korektně a měli bychom uznat, že ty politiky mají pozitivní dopad jak na východě, tak na západě Evropy. V tomto kontextu je velmi důležité, aby EFRR přispíval k rozvoji digitální infrastruktury vysokopásmových sítí a multimodální městské mobility. Výzkum a vývoj ve všech oblastech, posilování soukromých investic, a vytváření solidních partnerství. To všechno jsou témata, která by měla být i nadále v popředí evropských politik. Musíme podporovat spolupráci mezi regionálními partnery v rámci států i přeshraničně. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Manskur. Děkuji, pane předsedo. Já také eh, chci podpořit kolegy, kteří vyslovili slova chvály na adresu zpravodaje. Zde skutečně je to velice relevantní nástroj, který eh, přispívá k tomu, že přispějeme eh, tím, že vytvoříme větší flexibilitu v těchto fondech a především budeme redukovat nerovnosti mezi eh, našimi regiony a potom i souhlasím s tou tematickou koncentrací, protože to je třeba eh, propagovat eh, sociální soudržnost, která eh, bude reagovat na konkrétní mm, očekávání občanů. My z periferních regionů, tak my jsme rádi, že tam jsou opatření, která eh, berou do úvahy eh, specifické rysy, které jsou nezbytné, protože víme, že na ostrově IP tedy je to nástroj, který financuje mobilitu a malé střední podnikání. A kolegové, já chci, abyste reagovali i na ty eh, cíle změny klimatu a podpořili pozměňovací návrhy předložené naší frakci. Děkuji za pozornost. Děkuji bardzo. Paní... Děkuji mnohokrát. A teď paní poslankyně Monteiro de Aguiar. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, Fond soudržnosti a Fond pro venkovský rozvoj jsou zcela zásadní pro politiku v Evropské unii, ale jsou také něco specifického pro ty nejvzdálenější regiony. Já lituji dvou záležitostí. Eh, toho, že tady není paní komisařka Krecu a eh, že tady není ten zástupce komise, který je, eh, má na starosti ty nejvzdálenější oblasti. Eh, socialistická vláda v Portugalsku a tento parlament nesouhlasí se sjednocením politiky soudržnosti Eh, a to, co učinila, eh, navzdory tomu, co udělala portugalská vláda, chce se udělat to, co se stalo na Madejře, že se vytvořily nástroje pro investování do zaměstnanosti, do integrace migrantů, do mobility, do dopravy, ale to jsou kompromisy. Ale já doufám, že dojde k jednomyslnému kompromisu a závazku členských států i k závazku Portugalska, abychom i v příštím finančním rámci dostali více podpory pro pro nejvzdálenější oblasti. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát a teď má slovo Tonino Picula. Hvala, gospodine předsedající. Kohezijská politika je hlavní instrument za... Děkuji. Paní, pane předsedající, politika soudržnosti je naprosto zásadní při prosazování solidarity mezi jednotlivými regiony. A je to také jeden z klíčových úspěchů Evropské unie. Nový návrh obsahuje několik pozitivních ustanovení, díky nimž jsme schopni dostat budoucím výzvám. Jsou tu opatření, díky nimž bude použití fondu jednodušší. Nicméně eh, navýšení eh, povinnosti kofinancování bude pro eh, lokality a regiony představovat ještě větší překážku při realizaci projektů. Potřebujeme v této věci větší flexibilitu, také lepší eh, kapacity veřejné zprávy, protože eh, se domnívám, že budoucnost eh, těchto fondů závisí také na budoucím rozpočtu, na výsledku Brexitu a také na ochotě některých členských států vkládat sem peníze. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, že tedy zohlednil článek 174. Díky němuž mohou být do toho návrhu začleněny i ostrovy. Děkuji a nyní má slovo paní Kerstin Westphal. Děkuji, pane předsedající. Ano, mně připadá být velký škol velká škoda, že pan kolega odešel a neposlouchá, eh, co ten Evropský fond pro regionální rozvoj dělá, protože by tady nemusel vyprávět takové hlouposti. EFRR je nástroj pro růst všech regionů, všech občanů a my chceme dosáhnout toho, abychom investovali do moderní i digitální Evropy, do Evropy, která bude ekologická, sociální, do Evropy lidí, eh, do Evropy, která se bude skládat z měst i venkova. My chceme tedy podporovat inovace, nová pracovní místa, boj proti klimatickým změnám a před volbami do Evropského parlamentu je velmi důležité ukázat evropským občanům, kam ty evropské peníze putují. A právě EFRR a Fond soudržnosti představují čtvrtinu rozpočtu a proto je důležité občanům jasně říci, že ty peníze se jim vrací, že se vrací do jejich regionů, do jejich měst a že tedy to jsou smysluplné výdaje. Naše frakce nechce podporovat regionální letiště, ze kterých nikdo neodlétá. Nechceme podporovat ani plynárenskou infrastrukturu a fosilní paliva. Chceme fond, eh, kde tady eh, budou eh, nastaveny správné podmínky a díky němuž tady Evropa bude dos- schopná dostat současným výzvám. Děkuji. Děkuji. A nyní Irače Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Před rokem a půl my jsme odsouhlasili zprávu zde v parlamentu, kdy, kde jsem měla tu čest, že jsem byla autorkou o tom, jak politika soudržnosti může bojovat proti demografickým výzvám a proti exodu z venkova. To je to, co potřebujeme teď v Evropě. A když odsouhlasíme toto e, nařízení, tak vlastně e, v, rá, v reálném životě ukážeme, jak tento nástroj může bojovat proti exodu lidí z venkova i prostřednictvím pozňovacích návrhů návrhu, například v, 8, v článku 8 se stanoví, že alespoň 5% výboru pro regionální rozvoj se musí věnovat těmto demograficky problematickým regionům. A článek 10 také hovoří o možnosti mít specifické fondy v rámci dohod o přidružení v boji proti demografickým problémům v Evropě. To je zcela zásadní právě pro náš venkov, aby evropská politika, politika soudržnosti, aby se staly základním kamenem pro to, abychom dali naději všem lidem, kteří nyní E, e, žijí tedy v těžkých podmínkách a doufejme, že bude tato, toto nařízení také citlivé na demografické problémy. Děkuji. Děkuji vám a teď e, máme Catch the Eye. Každý má jednu minutu. Přihlásili se tři řečníci ze dvou politických skupin. Francisco José Filamón. Tento eh, fond je velmi důležitým nástrojem, jak už bylo řečeno, na zlepšování eh, územní soudržnosti v Evropě. Já bych chtěl hovořit o oblasti Galicie ve Španělsku, kde čelíme demografickým změnám a kde například v nedávné době byla přijata opatření na zlepšení porodnosti, eh, zlepšuje se poskytování péče o děti a to ale samo o sobě nestačí. Demografické změny eh, musíme řešit, protože jsou velmi závažné, mají velký dopad na společnost. Já bych chtěl upozornit na článek 10a, který eh, právě se tímto zabývá a který by měl řešit eh, odliv obyvatel z venkovských oblastí. Jde o to, jak tyto oblasti zatraktivnit investicemi do veřejných služeb. A proto si myslím, že by Evropská komise měla eh, použít i článek 4 v případě těchto oblastí. Jose Blanco López má slovo. Děkuji. Pokud je v Evropské unii nějaká základní hodnota, tak je to hodnota soudržnosti a sociální spravedlnosti. A proto nemůžeme udělat žádný krok zpátky, musíme usilovat o postupné slaďování životní úrovně v našich regionech. My velmi vítáme to, že se tím eh, můžeme tady zabývat, že můžeme také vyčlenit potřebné prostředky na věci, jako je odliv obyvatel z venkova, stárnutí obyvatelstva. Rádi bychom zajistili udržitelnost života na našem kontinentu, jde vlastně o přežití našeho sociálního modelu a územní soudržnosti v Evropské unii. Návrh jako je tento má v praxi dát význam tomu pojmu sociální Evropa. To je věc, kterou my bráníme, protože díky tomu zajišťujeme sociální eh, smír, vždycky to byla zásadní věc. A je to důležité zejména pro region, ze kterého pocházím, což je Galicie ve Španělsku. Děkuji a teď Christoph Hetman. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti jsou velmi efektivní nástroje, které mají zajistit eh, územní a sociální soudržnost EU a postupně odstraňovat rozdíly mezi regiony. Oba tyto fondy umožňují podpořit místní rozvoj ve venkovských oblastech, umožňuje to také podporu digitálních technologií, eh, malých a středních podniků a já velmi vítám ten dokument, který nám poskytl pan zpravodaj. Eh, díky němuž to vyplývá, že je pod, možné podpořit také například železniční dopravu. Měli bychom být flexibilní v těch eh, oblastech, do kterých se investovat, protože čínské státy potom v důsledku s tím mohou lépe rozhodovat o toho, kam nasměrovat své investice. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Jules Garling. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, v sobotu více než jeden milion lidí pochodovalo v Londýně a vyzývalo k veřejnému hlasování o e, Brexitu. Mezi nimi byla řada lidí z mé oblasti, z mého regionu, ze severovýchodu Anglie. A čím více se odhaluje hrozivá realita Brexitu, tím méně atraktivní to je pro naši veřejnost, jak ukazují názory našich lidí. Můj region dlouho profitoval z výrazných investic Evropského regionálního fondu. Miliardy prostředků v období 2014 až 2020 se k nám dostaly a pomohly zlepšit infrastrukturu a vytvořit pracovní místa a podpořit místní podnikání. Někteří říkají, že to jsou v první řadě prostředky britských daňových poplatníků. Ano, to ano, ale Evropská unie rozděluje prostředky na základě skutečné potřeby, ne politických preferencí. Je to solidarita v akci. Jestliže bychom v EU zůstali, tak severovýchod dostane miliardy liber, jinak budeme záviset na westminsterské vládě a na jejich libovůli. Tato zpráva obsahuje také doložky týkající se pro Brexit. Já apeluji na to, abychom v EU zůstali. Děkuji a slovo má paní Ivana Maletič. Děkuji, pane předsedo. Eh, celá řada kolegů se tady velmi obsáhle vyjadřovala k přínosu Evropského regionál, fondu regionálního rozvoje, jak je přínosný pro mnoho občanů. Já myslím, že je to velmi důležitá věc na podporu infrastruktury, což je zásadní pro mnoho členských států, ale také to přináší širší investice do územního rozvoje. A zároveň e, jsou zde předepsány určité minimální investice pro rozvoj venkova, takže my všichni e, to podporujeme. Ovšem, když e, mluvíme o takových věcech, jako jsou inteligentní vesnice nebo o reakci na demografické změny, o tom, že je potřeba harmonizovat eh, příležitosti, vytvořit mm, Evropu rovných příležitostí pro všechny občany, tak to musíme ukázat v rámci našeho rozpočtu a prostřednictvím nástrojů financovaných z tohoto rozpočtu. Takže je důležité, aby toto nařízení reagovalo na potřeby našich občanů a zajistilo stejný rozvoj všech členských států. Děkuji mnohokrát, slovo má pan Juan López Pilar. Děkuji mnohokrát, vážená paní, paní, pane předsedo, vážená paní komisařko. Tento parlament odvedl svoji práci, ukazuje svoji sílu tím, že e, funguje jako zákonodárce a podílí se na přípravě nařízení pro ERDF a Fond soudržnosti. 272 e, miliard euro, to je asi čtvrtina finančního rámce na období 2020 až 2027 a e, mělo by to být použito pro podporu regionu, pro podporu sítí evropské dopravy a tak dále, abychom splnili naše cíle, e, bojovali proti změnám klimatu, abychom podpořili oběhové hospodářství a také abychom přispěli ke zlepšení nakládání s odpady. Takže já si myslím, že by neměly být žádné výjimky, pokud jde o tyto závazky. Neměli bychom tedy financovat spalovny, spalovny odpadu, jestliže nebudou v souladu s environmentálním nařízením. Děkuji mnohokrát. Bohužel už máme spoždění, takže nemohu dát slovo žádným dalším řečníkům, protože přesně ve 12.30 musíme začít hlasovat a čeká nás ještě celá další zpráva. Takže paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci hovoříme o tématu, které je výsostně e, důležité, o budoucím rozpočtu, o budoucí politice soudržnosti, o budoucnosti evropských fondů a nehovoříme jenom o penězích, hovoříme o politice založené na solidaritě, o politice, která má za cíl pomoci těm regionům, kde zatím konvergence není ukončeným dílem, kde je zapotřebí zvýšit HDP, zaměstnanost a další důležité parametry. Nejde tedy jenom o finanční prostředky, ale i o ně jde. Jak víte, v nadcházejícím e, programovacím období bude méně prostředků pro politiky soudržnosti. My e, čelíme této situaci tak, že musíme více přemýšlet o tom, jak tyto prostředky investovat. Rozprava se tedy odvíjela především kolem, těmto, e, kolem těchto témat. Všichni si dobře uvědomujeme, že i když je prostředky prostředků méně, chceme dělat víc, je třeba zapod, eh, tím pádem zvýšit hodnotu těch vydaných prostředků a tyto prostředky nemohou být eh, jen tak vydány, ale musí být eh, předmětem chytrých a udržitelných investic. A teď je tady ještě další věc desítky tisíc dalších eh, pro, eh, pro, eh, příležitostí, čistší vzduch, lepší infrastruktura, jasné výsledky minulé politiky a to je třeba udržet a proto se musíme snažit o ještě lépe vydané e, prostředky, aby investice sloužily e, e, občanům. Musíme tady samozřejmě jasně prokázat zřetelnou přidanou hodnotu. Chtěla bych poděkovat parlamentu za velmi dobrou práci. Doufejme, že do zítřka už budeme znát kladný výsledek v tomto prvním čtení tohoto Eh, legislativního balíčku, což eh, nám by umožnilo co nejdříve v říjnu začít eh, s tímto novým obdobím se všemi programy. Pokud nechceme vše oddalovat, tak nejenom je třeba letos přijmout nařízení, ale i programové dokumenty v regionech a členských státech musí být schváleny velmi zavčas. Komise nemůže souhlasit s návrhy, které by narušily soudržnost a efektivitu projektu. Ještě poslední připomínka, vrátím se k otázce eh, chytřejších eh, měst a vesnic eh, je jasné, že tady jsou snahy vyvážit spravedlivě vývoj, rozvoj jedněch i druhých měst i vesnic a tento přístup by měl být udržen i v budoucí politice soudržností. Společná ustanovení zavádějí nové cíle eh, prosazováním udržitelného a integrovaného rozvoje eh, městských, eh, pobřežních i venkovních eh, obcí a tato strategie, či tyto strategie by měly ještě lépe přispět k větší soudržnosti a plánování a k přisvojení si všech těchto projektů občany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko. Spravodaj eh, Andrea Kocolino. Děkuji. Já eh, věřím, že zítra snad to hlasování dopadne uspokojivým způsobem. Na jedné straně tam bude tedy, doufám, ten konsenzus, který najdeme k těm zásadním tématům. Na druhé straně některé ty zásadní body, které se tady eh, jasně objevily v těch pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Pokud jde o mě, tak já bych závěrem této debaty chtěl říct následující. Pokud jde o takzvanou tu tematickou koncentraci, tak my jsme se snažili držet těch hlavních indikací, které nám ukázala komise, ale zároveň jsme posílili ten regionální rozměr, protože jinak by to byla opravdu hodně vágní koncentrace z tohoto pohledu. Pokud jde o to téma životního prostředí, které tady i zmiňujete a na něž jsou vyčleněny veliké prostředky pro nadcházející léta, abychom řešili ty výzvy v oblasti životního prostředí na místní i regionální úrovni, tak my tam máme už víc než 30 těch zdrojů vyčleněných pro tuto oblast. To je opravdu velmi eh, důležité. A také pokud jde o to téma flexibility. Pokud jde o kofinancování, tak tady je opravdu potřeba vyčlenit větší eh, ty každoroční zdroje a také se tím zvýší odpovědnost těch, kteří budou spolufinancovat tato opatření. Samozřejmě eh, to tady jasně říkají všichni zpravodajové, respektive zaznělo to tady ve všech těch vystoupeních mm, je potřeba si uvědomit, k čemu došlo v posledních letech? Došlo jednak tedy k výrazným demografickým poklesům v některých oblastech a také k oblasti eh, služeb, méně služeb, méně příležitostí a my právě se snažíme na to reagovat politikou soudržnosti, abychom miliony a miliony občanů přivedli zpátky do centra, do popředí evropské politiky. Takže to je to naše úsilí a já tedy doufám, že zítra eh, v rámci našeho hlasování posílíme tady tuto tendenci a že tím umožníme i příštímu parlamentu, aby mohl pracovat s velmi silnou, eh, solidní zprávou, která zajistí budoucí růst naší Evropy. Děkuji. Děkuji Děkuji vám, pane zpravodaji. Hlasování, jak bylo řečeno, se bude konat eh, zítra. Můžeme teď přejít dalšímu bodu na našem programu. Je to společná rozprava o poskytování digitálního obsahu a prodej zboží online. Je to zpráva paní Gebhardt a pana Fosse případě smluv o poskytování digitálního obsahu a následuje potom další zpráva pana Arimonta, která se týká smluv o prodeji zboží. Nejprve má slovo paní Gepard. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. V tomto parlamentu se vstávají eh, ty překvapivé okamžiky, například eh, Eh, se to týká těch obratů, ke kterým došlo ve spolupráci s panem, druhým panem zpravodajem, panem Fosem. Myslím, že je potřeba trvat na faktických argumentech. Je potřeba, abychom se vzájemně přesvědčovali. Eh, u těchto dvou směrnicí, směrnic jsme dosáhli mnohého v ochraně spotřebitelů. Spotřebitelské právo by mělo eh, zajistit zodpovědnosti i za zprávu osobních údajů a upravit oblast eh, cílené reklamy. Ta práva spotřebitelů, jak to původně nebylo naplánováno, jsou stejná, ať už eh, si pronajme nějakou hru, nebo si ji stáhne, anebo jestli eh, to vyřizuje eh, prostřednictvím eh, nějakého sofistikovaného softwaru. Všichni by měli mít stejné zacházení, ať už používají různé softwary, hardware a další nástroje pro nákup takového obsahu. Jde také o takzvané smart produkty, které se vyžadují dobře fungující aktualizovaný software, Potom jde o přenositelnost obsahu, to je další důležitý bod, který zajímá spotřebitele v tom průběhu využívání eh, daného obsahu na sociálních sítích eh, nebo na jiných platformách. Minimální harmonizace a zároční lhůty Eh, se budou podmiňovat eh, obrácení důkazního břemene a někdy je možné prodloužit čistě na jeden rok, v výjimečných případech až na dva roky. A já si myslím, že tady v tomto, v těchto obou směrnicích máme teď dostatek prvků, které jsou propojené. Myslím, že eh, to výsledek naší velmi úzké spolupráce i s panem Arimontem a naším cílem bylo dostat to nejlepší pro naše spotřebitele a chránit jejich zájmy. Na začátku to nebylo úplně samozřejmé, bylo to velmi náročné. Tři roky jsme museli velmi tvrdě bojovat za to, aby eh, se nám podařilo to v takovéto podobě prosadit. Ani komise kdy nesouhlasila s naším přístupem. I tady v parlamentu si každý musel eh, eh, najít ochotu ke kompromisu a nakonec se to podařilo. Sestavili jsme dobře fungující tým, který bojoval za to, abychom dosáhli našeho cílu, který jsme se dali na začátku našeho volebního období. Tedy myslím, že to mnozí kritizovali a zesměšňovali na začátku, jak jsem eh, říkala, že chci toho dosáhnout ale s tím, že nechceme nikde, aby došlo ke snížení ochrany v žádném členském státě. Všichni říkají, že to není možné, že eh, je to příliš eh, rozdílné, ale přesto se nám to podařilo. Podařilo se nám to také díky spolupráci s paní komisařkou. A v určitých oblastech se nám podařilo prosadit minimální harmonizaci, aby tam, kde bude nadále platit to stávající právo, tak aby eh, se ta stávající úroveň održela. Populisté by možná byli rádi, kdybychom to udělali jinak. A proto jsem nesmírně pešná na to, co se nám tady podařilo dosáhnout, ale současně s tím eh, je to velmi inovativní spotřebitelské právo v této digitální oblasti. A teď má slovo pan Axel Foss, eh, druhý zpravodaj k této zprávě. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, vážená paní spoluspravodajkyně, paní Gebhardt. Nejprve mi dovolte, poděkoval komisi za eh, velmi vyspělý návrh, který byl učiněn v této nové oblasti působnosti a paní zpravodajce Gebhardt chci poděkovat za velmi intenzivní spolupráci. Myslím, že i díky našemu neustálému dialogu to vedlo k něčemu dobrému, osvědčilo se to. Paní Gebhardt eh, usilovala o pro eh, posun v oblasti spotřebitelského práva. Mně šlo spíše o zajištění smluvní jistoty. Myslím, že oba naše přístupy se nám podařilo nakonec sloučit a výsledek je velmi kvalitní. Dlouhou dobu jsme, vyžadovalo se to tady dlouhou dobu, to je pravda, ale museli jsme tady řešit poměrně zásadní eh, problémy, například jak vlastně zajistit ochranu dat, ale také eh, jak to sladit s otázkami vyplývajícím z autorského práva. Vedla se také velmi dlouhá diskuse o tom, jak eh, zacházet s takzvanými smart goods. A myslím, že i to se nám tady nakonec podařilo zohlednit. A nakonec v jednáních s radou to bylo hlavně v souvislosti s tou zprávou, aniž budeme diskutovat eh, za okamžik, které ta eh, zpráva o smlouvách o zboží, tam to hrálo velkou roli. To eh, zásadní, čeho jsme chtěli dosáhnout, je do, v co největší možné míře dosáhnout plné harmonizace, například u právních účinků, tak, aby tady nevznikaly různé mezery v zacházení nebo s, v prodeji um, smart goods. Jde o to, aby právní účinky, které vyplývají eh, z těchto směrnic, byly stejné, bez ohledu o to, jestli si to zboží koupím online, nebo si ho přímo koupím, nebo si ho stáhnu, nebo jenom pronajmu a tak dále. Eh, to bylo velmi těžké eh, sladit a přesto si myslím, že díky této směrnici o poskytování digitálního obsahu máme teď velmi velký společný prostor eh, v digitální oblasti, eh, eh, například co týkalo i určitých lhůt, tam se ta harmonizace podařila. Na straně rady bychom si možná více přáli větší flexibility a předjímání těch budoucích trendů v digitálním, na digitálním trhu, tak abychom se k tomu nemuseli vracet za krátkou dobu. bez ohledu na to, jestli jde o vztahy mezi firmami nebo mezi zákazníkem a firmou, je potřeba si uvědomit, že právě tady by bylo nejlepší mít v celé Evropě plnou harmonizaci. Tato směrnice, o které než hovoříme, by měla také zajistit, že poskytování digitálního obsahu v celé Unii musí eh, vyplývat z eh, smluvní jistoty Teď eh, v Evropské unii eh, existují pouze minimální požadavky na základě směrnice z roku 99 a právě na základě toho vznikly různé právní předpisy, které vedly k právní nejistotě, jako je. A potom to samozřejmě vedlo k nedůvěře spotřebitelů, zejména v příhraničních oblastech. A to jsme chtěli odstranit touto směrnice, tak aby už neexistovaly žádné rozdíly mezi tím, když ten eh, zákazník si Eh, ten digitální obsah nebo službu pořídí v jednom nebo onom členském státě. A myslím, že teď se nám podařilo zajistit, aby ta právní situace byla mnohem jasnější. A myslím, že se to promítne i do dalšího rozvoje digitálního trhu. Děkuji vám za pozornost a teď má slovo zpravodaj pan Pascal Arimont. Děkuji, vážený eh, pane předsedo, paní komisařko. Já přijímám to, co říkala kolegyně Gebhardt, která říkala, že po velmi eh, dlouhém dialogu, nemyslím, že bylo, došlo až na eh, nějaké valčení mezi námi, ale rozhodně jsme se museli velmi dlouho o těchto věcech bavit a ty první měsíce byly eh, asi nejtěžší, ale i přesto se nám to podařilo. Podařilo se nám připravit a přivést na svět tyto dvě eh, související směrnice. A poprvé vlastně v podobě těchto směrnic máme záruku stejných práv pro celou Evropskou unii, ať už si člověk něco kupuje online nebo offline, ať už to je aplikace nebo nábytek nebo smartphone. Eh, ten smartphone je vlastně dobrý příklad pro to, jak se rozplynuly hranice mezi tím klasickým zbožím a tím digitálním zbožím, protože toto je přístroj, který sice je fyzický přístroj, ale vlastně funguje pouze v souvislosti s eh, něčím eh, nehmotným, s softwarem nebo mm, digitálními službami a s nějakým abonma na různých internetových platformách, takže nám šlo o to, jak vytvořit soubor pravidel, který bude platit jak pro to fyzické zboží, tak i pro ten operační eh, systém anebo pro eh, systém sdílení hudby. A to je také o to, aby se eh, to neovlivňovalo místem, kde se zákazník tyto zboží pořídí. V podstatě platí základní pravidlo Eh, u všech těchto kategorií a sice, že spotřebitel kdekoliv v EU má teď eh, dvouletou záruku na všechno zboží a na digitální obsahy. Této eh, dvouleté lhutě, pokud se něco pokazí, tak může to reklamovat, nechat si to opravit, nechat si vyplatit náhradu škody nebo požadovat vůbec vrácení ceny. Nicméně jsou tady i určité novinky, z toho bych chtěl vypíchnout zejména takzvané, takzvanou obrácenou obrácené důkazní břemeno, že eh, zákazník nemusí eh, prokazovat, že to jeho zboží bylo po šesti měsících eh, vadné teprve po jednom roce a v některých případech je možné to prodloužit až na dva roky. Dále pro spotřebitel jednodušší odstoupit od smlouvy pokud se určitá vada vyskytne po druhé i po opravě, tak může eh, ukončit tuto smlouvu. A za třetí, výrobci také mají silnější povinnost, eh, pokud eh, bude fungovat určité zboží, tak ten spotřebitel se může na ně obrátit přímo a požadovat náhradu nebo opravu. Chtěli jsme, aby tady fungovala a dobře se prosazovala jednotná pravidla Nejde samozřejmě jenom pro, o spotřebitele, také o malé firmy, protože v budoucnosti by nemuseli přemýšlet, jaké právo pro ně bude platit, když prodávají něco do toho evropského zahraničí. To eh, prospí eh, zejména těm malým prodejcům, které nemají velké právní oddělení, jako jsou ty velké eh, internetové firmy. Daří se nám teď tedy zajistit právní jistotu pro ně, zvýšit důvěru spotřebitelů při nákupu eh, zboží z jiného členského státu. Děkuji všem kolegům, kteří eh, na tomto textu s námi spolupracovali. Myslím, že všechny politické skupiny ukázaly dobrou vůli hledat kompromisy na ty doby polarizace eh, dávno skončil. Myslím, že jsme tady ukázali, jak příkladně může parlament pracovat a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a teď jménem Evropské komise paní Jourová. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, toto je pro mě mimořádná Eh, událost, mimořádný moment, protože po dlouhém době, eh, po dlouhém úseku času se dostáváme k uzavření legislativního procesu, který představuje velkou eh, přidanou hodnotu. Eh, nevím, jak s těmi dvojčaty, já bych raději hovořila o dvou eh, eh, sestrách. Jedna se jeví jako sportovní, moderní a druhá stále víc nabírá na váze, protože se prostě věnuje eh, jednomu typu obchodování a velmi málo se pohybuje. Po všech těch snahách a úsilí bylo to také hodně díky eh, spolupráci všech spolu zpravodajů. Chci poděkovat hlavně paní Gebhardt, panu eh, Fosovi. Oba vědí, že došlo k několika dramatickým chvílím